Okay, wir legen mal los. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Takže milé kolegyně, milí kolegové, všechny vás zde velice srdečně po letní pauze vítám. Vím, že mnoho kolegů a kolegyně musí stále ještě se potýkat s restrikcemi kvůli koronaviru, dokonce někteří jsou zde již v Bruselu, ale v karanténě, částečně pak zůstali eh, ve svých domovských zemích a jsou v karanténě. To platí jak pro europoslance, tak pro naše ostatní kolegy z celé řady členských států. Pro nikoho to teď není jednoduché. A proto děkuji jednak v první řadě za to, že eh, je mnoho kolegů zde a spousta dalších je k nám připojena vzdáleně. Zdá se bohužel, že budeme muset pokračovat v podobném modu jako od března. E, vypadá to, že se nic moc na tomto modu operandy nezmění, tím pádem jsme trošičku omezeni v tom, co můžeme a nemůžeme dělat. Nicméně naše sály umožňují, aby se k nám kolegové připojovali přes internet. Což však znamená, že v místnosti nás tolik není. Třeba se to brzy změní. Jedno se nám již eh, podařilo eh, docílit a to je to, že ve Štrasburku se bude eh, zařizovat tlumočení z Bruselu, což znamená, že ne tolik lidí bude muset cestovat obdivuji tak naše kolegy v oblasti IT, kteří se ze všech sil snaží, abychom byli provozu schopní. Doufám, že jste všichni zdraví a že to tak také zůstane. A tím se dostáváme k pořadu jednání. Nejprve se chci zeptat, zda má někdo nějaké poznámky k pořadu jednání jako takovému. Třeba někdo z dálky, také nikdo nic. Dobře, tím pádem je návrh pořadu jednání Přijat. Stělení předsedkyně. Takže eh, eh, máme k dispozici určité jazyky, všechno je to webstreamováno, ale to si konec konců můžete přečíst v Cont tak to nebudu předčítat já. Od 15 do 15.45 proběhne výměna názorů za zavřenými dveřmi se zástupci EIB na téma aktuální stav přeskumu procesu proti praní špinavých peněz a procesu proti financování terorismu. Tady máme eh, výrazný, řekněme, protimluv s EIB, přičemž my se řídíme úzusem eh, pro tato zasedání akreditovaní parlamentní asistenti mohou být zde. Ale pakliže budou námitky proti tomu, pak je pož- požádáme, aby opustili místnost. Poradci samozřejmě se trvat mohou, ale asistenti, jak říkám, uvidíme. Pakliže by byly námitky proti jejich přítomnosti, budou muset odejít. Dále. Schválení zápisu z předchozích jednání. Nevím, zda má někdo nějaké připomínky nebo stížnosti k ním. Zdá se, že nikoliv. A tím se dostáváme již k bodu 4 na pořadu jednání. Udělení absolutoria Všeobecný rozpočet EU, eh, Rada a Evropská rada. Opět jde o stejnou věc, nějak se dohodnout s radou. Trošičku nám to odsunul koronavirus, protože se ne tak často zasedá. Nicméně já bych ráda dala slovo našemu zpravodaji Tomáši Zdechovskému. Doufejme, že se již připojil. Thomas, can you hear us? Tomáši, slyšíte nás? He's connected. I heard he's Zdá se, že pan Zdechovský je připojen, ale není u aparátu, tak říkajíc. Hi, Olivier. I, I really need to see you behind this big scarves. So we try to find... Tak eh, kde pak je ten náš pan zpravodaj? Pane Zdechovský, Is he connected via? No, Perhaps I'm, I'm, I'm, I'm, I'm explaining you a little bit what's, what's about. Uh, we try to find... Já vám řeknu ve stručnosti, o co jde. Snažili jsme se získat příležitost pro setkání s radou, abychom finalizovali možnou dohodu mezi radou a parlamentem na téma procesu udělení absolutoria. Doufáme, že ke konci října eh, už ta schůzka bude provedena. Eh, samozřejmě pak, že bychom se spojili s panem zpravodajem, nemusím předčítat to, co si napsal, jinak to samozřejmě ráda přečtu. Thomas Sadowski is connecting. We worked a tak pan Zdechovský se připojuje, byli jsme moc rychlí. So Isabel, perhaps would you take the tak, možná by si mohla vzít slovo Izabel, protože eh, vy budete každopádně další řečnice eh, a pak, až se pan Zdechovský připojí, tak vezmeme na řadu jeho, ano? Pokud souhlasíte. No, Děkuji, není to žádný problém. Dáme čas panu Zdechovskému, až bude připraven. Takže se s vámi podělím o jeho slova, kterými vás vítal, všechny vás zdravil, ať už jste tady osobně nebo jste se připojili přes internet, přes různé informatické prostředky. Máme tady omezení, ale jsem si jistá, že to překonáme. Děkuji a gratuluji zpravodajovi za jeho velice správné stanovisko, kterým ho eh, hovoří o udělování Absolutoria jsme poněkud zklamáni, tím, jak celý proces probíhal a vidíme tedy eh, problém v celkovém procesu a nejsme schopni toto absolutorium v tuto chvíli schválit. Já jsem ovšem optimistka a myslím si, že během vyjednávání jsem součástí delegace, která se tím zabývá společně se zpravodajem, stejně jako s paní předsedkyní. Takže věřím, že nakonec se to povede, dosáhneme nějakého dohodu, nějaké dohody, kterým se ukončí tento konflikt. Pokud se tedy setkáme tato zpráva má také důležitá klíčová slova, jako je například povinná transparentnost z hlediska, z hlediska eh, přístupu rady, eh, protože Eh, máme takové ne zcela kongruentní procesy. Už jsme to žádali v první zprávě, aby eh, rada poopravila některé detaily, zareagovala na to pozitivně, takže nakonec jsme poměrně spokojeni. Tímto předávám slovo zpátky. Děkujeme, Izabel. Olivier, teď poprosím tebe. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Nemám toho moc, co bych k tomuto tématu dodal. Pracujeme na tom už od roku 2009. Od té doby jsme absolutorium radě neudělili a posun je minimální bez ohledu na snahu vyjednavacího týmu a na všechen ten čas, který investujeme do rozhovoru s radou. Pouze můžeme připomenout stanovisko výboru AFKO, ve smyslu, že všechny instituce jsou povinny spolupracovat na procesu udělení absolutoria a musí respektovat příslušná ustanovení smlouvy a derivo, derivovaných právních norem. Pakliže se nic nezmění a nebude možné se s radou setkat, nejsem si jist, jak vůbec můžeme absolutorium radě udělit. Děkuji mnohokrát, Oliviere. Pan Kůs má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Jsem rád, že můžeme zasedat opět zde, že se opět vidíme a práce pokračuje. Konec konců je to něco jiného, když se vidíme osobně, než když se vidíme pouze přes jakousi obrazovku. To totiž představuje podle mého názoru značný, značnou ztrátu na kvalitě debaty. No a k této věci, to je takový nekonečný příběh, že a zdá se, že konec je v nedohlednu. Opět si musíme velice jasně uvědomit, že jádro tohoto problému, jádro toho konfliktu v zásadě je eh, ignorování parlamentu. A to musíme jasně říci. Musíme to jasně říci také eh, ve vyjednávání o víceletém finančním rámci a v tom eh, fondu pro obnovu. My jako parlament si nemůžeme dovolit, aby eh, nás někdo ignoroval, protože jsme nejsilnější instituce, demokraticky vzato není možné, aby nás ostatní instituce ignorovaly. A prosím vyjednavače, aby o tomto neustále mluvili, aby to neustále připomínali a aby to odpovídajícím způsobem vedli k nějakému řešení. Ovšem, já musím říct, že jsem skeptický. Vidím zde strukturální problém. Když to nevyřešíme, musíme se ptát, k čemu nám ta procedura vůbec je. Děkuji vám. Teď dostane slovo Mikuláš Pexa a poté se připojí Tomáš. Okay. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji, protože Rada stále nechce spolupracovat s parlamentem v rámci tohoto postupu, a to už trvá deset let. Není konstruktivní ve vyjednávání, tak v tom případě si myslím, že bychom měli zamítnout udělení absolutoria i pro rok 2018. Máme tady e, kromě toho konflikt zájmů českého premiéra, který se ale zapojuje do vyjednávání o rozpočtu a zároveň přímo těží skrze svoje podniky e, veliké částky z rozpočtu EU. E, I to je velká překážka. Kromě toho máme korporátní sponzorování některých podniků a to poškozuje reputaci všech evropských institucí. A proto bych rád zopakoval doporučení parlamentu abychom eh, omezovali rozpočty předsednictví. Kromě toho musím trvat na to, že Rada musí zlepšit svoji transparentnost a přístupnost veřejnosti. Měli, bychom si, měli by se držet eh, doporučení ze strany ombudsmana Evropské unie, který uvedl, že je to překážka eh, zprávy, zprávě Evropské unie. Už roky voláme proto, abychom měli společný eh, rejstřík pro transparentnost a teď je na řadě rada, která to musí nyní přijmout. Eh, děkuji. Já bych chtěla upozornit na to, že když eh, hovoříte, tak si můžete sundat roušku a usnadní to i práci tlumočníkům, protože vlastně jinak eh, není vidět, jak eh, pohybuje terty, takže tím se to stěžuje tlumočníkům. Takže máte dovoleno sundat si roušku, až budete hovořit. A nyní bych dala slovo panu Zdechovskému, který už by měl být napojen. Tomáši, slyšíte nás? Geht es jetzt? Ja, wir hören dich. Ja. Ano, slyšíme vás. E, výborně. E, děkuji. Já jsem e, v Českém senátu a zde diskutujeme o budoucnosti. Já budu hovořit nyní anglicky, protože Eh, pro ty, kteří jste v Bruselu, bude lepší, když budu hovořit anglicky. Vážená předsedkyně, vážení poslanci, vážení zástupci ostatních institucí, velmi mě těší, že eh, mohu být zpravodajem během naší příští schůze po letní pauze. A doufám, že jste strávili velmi eh, příjemnou dovolenou bez covidu a bez toho, co s tím souvisí. Ehm, budu stručný a doufám, že eh, budu moci hovořit o důležitých eh, věcech, které jsou eh, součástí absolutoria pro Radu a pro Evropský hospodářský a sociální výbor. Eh, odhlasovali jsme odložení absoluteria 2018 těchto institucí na květen 2020. Já tedy představím dva návrhy zpráv, které obsahují velmi zajímavé nové prvky ve srovnání se situací, která byla popsaná v absolutoriu, tedy v těch zprávách, které byly odhlasovány na jaře. A chtěl bych nyní stručně ještě jednou připomenout důvody, proč jsme přistoupili ke dvou odložením. absolutorium eh, rady bylo odloženo kvůli nevyřešené situaci. To znamená, že se rada nezúčastnila v procesu absolutoria během minulých let. A odložení absolutoria pro Evropský hospodářský a sociální výbor to bylo poprvé kvůli eh, výsledku vyšetřování OLAFu kvůli neetickému chování jednoho ze členů. A nyní tedy diskutujeme o absolutoriu rady a s tím tedy začnu. E, druhá zpráva e, o absolutoriu pro radu se především soustředí na budoucí kroky, ke kterým se má přikročit, tak aby se překonala stávající situace a pouze se stručně připomínají fakta z minulosti. Tyto prvky jsou nejdůležitější. Eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu dostal mandát od parlamentní konference předsedů znovu otevřít vyjednávání s radou ohledně eh, absolutoria, což to je velmi pozitivní informace. Jménem eh, parlamentu vyjednával tým, který je tvořen naší předsedkyní, paní Monika Holmajer, Eh, naše první místo předsedkyně, paní Isabel García Muñoz a já. Já jsem tedy koordinátorem za kont a zpravodaj pro Absolutorium Rady 2018. Generální témník Rady byl informován o těchto skutečnostech dopisem, a e, prostřednictvím takzvaného neoficiálního dokumentu. A ústřední myšlenkou je toto, že rozdíl mezi respektivními rolemi obou institucí během absolutoria musí být respektován a to, že parlament a rada e, obě instituce potřebují podobnou fakt, podobný faktický základ pro to, aby přišli s doporučeními. To je v případě rady a nebo eh, aby přišli s rozhodnutím, což je v případě parlamentu. Kvůli koronaviru se nacházíme momentálně v procesu, kdy se snažíme eh, nalézt datum pro naše první eh, jednání, což bude pravděpodobně 27. října. A nyní bych chtěl dát slovo zpět do Bruselu a doufám, že budete moci dále pokračovat v diskuzi a já potom vystoupím se závěrečnými slovy. A ještě se omlouvám. Žádný problém, Tomáši, srdečně děkujeme. My už jsme si vyslechli stínové eh, zpravodaje, takže tady je jednota. Máme datum 27. října. A eh, bude bude to tedy předáno také generálnímu sekretariátu rady ze strany parlamentu a myslím si, eh, že snad tady tento nekonečný příběh dovedeme do zdárného konce. A další bod našeho pořadu jednání je udělení absolutoria Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Tak Tomáši, prosím, máte slovo. Eh, Tomáši? Eh, děkuji. A budu tedy eh, hovořit anglicky to bude lepší, abych byl lépe pochopen. Eh, velmi mě těší, že mohu přivítat pana Žila Gilarda, který je ředitelem lidských zdrojů a, a financí Evropského hospodářského a sociálního výboru. Eh, zde zastupuje generálního témníka eh, pana Brunetyho, který se nemůže zúčastnit schůze, protože je dnes na operaci posíláme přání brzkého uzdravení. Po vystoupení a případných dotazech od poslanců, tak pan Gilár nám eh, poskytne odpovědi. Na jaře 2020 Eh, když jsme eh, museli hlasovat ve výboru o návrhu eh, zprávy udělení absolutoria pro EHSV, tak jsme museli řešit to, že existovala zpráva OLAFu, která došla k závěru, že jeden dlouholetý člen EHSV mm, byl odpovědný za obtěžování a dopustil se vážného pochybení. Rozhodli jsme se, že odložíme absolutorium, eh, tak aby nás Evropský hospodářský a sociální výbor mohl informovat o opatření, ke kterým se přistoupilo, tak aby se eh, eh, napravilo toto pochybení. V mém druhém návrhu zprávy informuji o všech těchto opatření, ke kterým eh, přistoupil Evropský hospodářský a sociální výbor. 16. června 2020 naše předsedkyně paní Monika Holmajer a já jsme dostali dopis od generálního tajemníka EHSV, kde byly vyjmenovány, vyjmenována všechna opatření, ke kterým se přistoupilo. A to po Eh, rozhodnutí parlamentu o absolutoriu. Za prvé, eh, předseda e EHSV dostal zprávu OLAFu a doporučení 17. ledna 2020. Eh, tento případ byl předán poradnímu výboru e EHSV, který se zabývá chováním členů. To bylo 23. ledna 2020. Poradní výbor představil svoje závěry 28. dubna 2020. Dotčený eh, člen eh, byl eh, vyzván, aby přednesl svoje připomínky 12. května 2020. Předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru eh, vyzval rozšířené předsednictvo, aby se vyjádřilo 27. května 2020. Ehm, předsednictvo eh, diskutovalo hloubkově za zavřenými dveřmi za eh, přítomnosti předsedy poradního výboru o chování členů a byly tam Mm, rovněž zástupci OLAFu, kteří zodpověděli dotazy. Na konci této eh, diskuze předsednictvo EHSV se většinově rozhodlo takto. Hlavní prvky rozhodnutí jsou následující. Eh, člen byl požádán, aby se vzdal funkce eh, a svých povinností jakožto předseda skupiny 1 tento člen byl požádán, aby stáhl svoji žádost, eh, pokud jde o eh, pozici předsedy e EHSV. Tento člen eh, byl zbaven všech funkcí, které souvisí s managementem a s řízením personálu. Kromě tohoto rozhodnutí OLAF předal tento případ belgickým úřadům. A pokud jde o interní opatření eh, výboru, tedy HSV, eh, tak eh, to obnáší nulovou toleranci, pokud jde o obtěžování, tedy podpora nulové tolerance. A tyto myšlenky vedly ke podrobnému akčnímu plánu a o tomto plánu nás bude EHSV informovat. A nyní bych chtěl požádat stínového zpravodaje pana Gilarda aby nás dále informoval. Děkuji. So, ganz herzlichen Dank. Eh, děkuji a nyní bych dala slovo eh, Isabel, která je eh, první stínová zpravodajka Děkuji paní předsedkyně, děkuji také eh, panu Gilardovi za to, že přišel na tento výbor a je mi líto, že pan Brunetti se nemohl dostavit a samozřejmě mu přejeme brzké uzdravení. Tomáš velmi dobře vysvětlil, jaká je situace EHSV a potom, co jsem si velmi podrobně přečetla eh, dokument eh, s následnými kroky, tak bych chtěla se vyjádřit tomu, zdali můžeme schválit absolutně absolutorium pro rok 2018. Mám plno dotazů, asi je všechny nestihnu. Proto bych vás chtěla požádat, abyste mi umožnili tyto dotazy zaslat písemně a byla bych ráda, aby to bylo zodpovězeno co nejdříve. Jaká je eh, stávající eh, situace, pokud je o pana eh, Kravčíka, který je předsedou skupiny 1 a k jakým opatřením se přistoupilo, aby pan Kravčík nebyl v kontaktu s personálem sekretariátu ze skupiny 1, tak jak je to v rozhodnutí z června 2020. Přistoupilo se k nějakému kroku, tak aby pan Kravčík nebyl už kandidátem na skupinu, přece na skupinu B. A pokud eh, pan eh, Kravčík nepřijme pozvánku a pokud skupina nevybere žádného jiného kandidáta, k jak jakým opatření eh, chce výbor přistoupit. A pokud jde o doporučení OLAFu, aby toto bylo splněno, tak EHSV hovoří o doprovázejících opatření, tak aby personál dostal podporu psychologickou, zdravotnickou a administrativní. Můžete nám vysvětlit, o jaká opatření šlo, Týkalo se to eh, obětí i whistleblowerů. Eh, v červnu 2018 ředitel lidských zdrojů dostal oznámení ohledně obtěžování ze strany pana Kravčika a potom zdravotnická mm, zpráva personálu sekretariatu skupiny 1. V listopadu stejného roku předseda dostal složku informací a to se měl odevzdat Olaf, Olafu. A obě tyto osoby eh, měly povinnost toto předat. Já se omlouvám, ale eh, čas nás tlačí a každý má právo na minutu a půl, tak eh, prosím, hovořte stručně. Já, problém je v tom, že mám velký počet dotazů, tak proto jsem se ptala, zdali bych je mohla nechat, aby byly v písemné formě. Uh, jak říkám, jejich povinností bylo předat tuto informaci OLAFu na základě <clears throat> řádu zaměstnanců. Proč výbor nepředal žádné informace OLAFu až do roku 2019 listopadu, tedy rok poté, protože kvůli tomuto obtěžování vedlo k velkým nákladům pro EHSV. E, a předseda skupiny 1 měl, jsou tam ještě nějaké další náklady? Eh, právní eh, služba e EHSV neposkytla žádné poradenství eh, pro pana Kravčika. A co se týče disciplinárního postupu, Eh, počítá se s něčím, protože jak je vidět, tak eh, ty sankce jsou nedostačující. EHSV říká, že právní služba je konzultována, když je vhodná a když tato konzultace může přijít s přidanou hodnotou. Existují nějaké jasné kritéria interní, eh, které značí nebo říkají, že něco je vhodné či nevhodné. Jak můžeme zaručit, že právní služba je konzultována v případě těchto <clears throat> důvodů, které vedly k tomu, že absolutoriu nedošlo. Parlament volá EHSV, aby měl nějaký kodex chování pro své členy. Proč nebyl eh, implementován takovýto kodex chování? Po, eh, i když došlo k obtěžování, Další tedy dotazy pošlu písemně, protože si myslím, že je to eh, důležité. Ano, eh, prosím, eh, ty dotazy posílejte předchůzí, protože víte, že nemáme hodinu a půl na dotazy ani hodinu a půl na odpovědi, takže to všichni víme, že se to nedá časově stihnout. Tak prosím příště otázky zaslat předem ekosoku. A chtěla bych také upozornit na to, Eh, že člen eh, skupiny není žádný úředník, takže tady se nejedná o žádné disciplinární eh, řízení. Takže tady musí být nějaké soudní rozhodnutí, zdali ta obvinění jsou oprávněná či ne a zdali potom v případě těchto disciplinárních rozhodnutí proti úředníkům. Já nevím přesně, jak to je, ale já bych eh, navrhovala, aby na podzim jsme se mohli podívat do zápisu OLAFu, abychom věděli, jak to bude s tím příštím absolutoriem, abychom tedy měli znalosti těch dokumentů, které máme a tak se budeme moci lépe rozhodnout. To by asi eh, bylo asi úplně nejrozumnější, tak eh, prosím otázky bezprostředně přímo EHSV. A pokud by to bylo před schůzí, tak to je vždy lepší, protože během schůze to nestihneme. A vítám už pana komisaře, který čeká na další bod jednání. Olivier, prosím. Merci, madame la présidente. Euh, moi, je veux aussi, hein, évidemment, saluer. Děkuji. Já bych taky rád ocenil to, že jsme do tohoto eh, souboru zahrnuli i to, že se výbor musí ohradit proti všem formám obtěžování, to je důležité. Eh, kromě toho Olaf také předložil poměrně eh, negativní zprávu o těch událostech a pokud je o místní složky či ne v trestním řízení, tak samozřejmě máme presumci neviny, to je klíčové, i když si kladu otázku, hlavně protože jsem viděl nějaký článek v tisku o budoucím postupu proti té osobě, která se to týká. E, tak e, zatím se o tom moc nepsalo, ale včera jsem četl článek, který se na to odkazoval, na tuto složku. A je to znepokojivé, protože byro EHSV podle všeho udělalo nějaké rozhodnutí až 9. června a je zjevné, podle těch informací, které byly v tisku, ta osoba, která se to týká, se rozhodla, že to bude až 28. Eh, srpna, kdy se znovu pustí do práce, nehledě na to, co si o tom myslí byro EHSV. Takže i mě z toho plyne řada otázek, podobně jako kolegyni, a než uděláme jakékoliv rozhodnutí o tom absolutoriu za roku 2018, tak bychom měli na toto zareagovat, zodpovědět si ty otázky k těm rozhodnutím, která padla, protože je poměrně zjevné, že se jich nikdo nedrží. Vzhledem k tomu, jak ta inkriminovaná osoba zareagovala na celou tu situaci, Zdá se, že je stále jediným kandidátem na předsednictví v EHSV, takže co přesně se v tom procesu vlastně děje? Bude se to znovu otvírat, nebo jak to vypadá? Takže je řada otázek kromě těch opatření, která už byla přijata v EHSV, tak máme stále otázku, máme stále problém, zda ta přijatá rozhodnutí se aplikují či nikoli, protože se zdá, že ne. A já jsem připraven si vyslechnout, že to není pravda, pokud nám to budou schopni říct a popsat nám, jak ta situace doopravdy vypadá, protože, jak už jsem říkal, tak ten článek vyšel teprve včera a hovoří se v něm vlastně o tom, že je chaos v institucích takže je pro mě poměrně složité si v tuto chvíli vytvořit názor na to, zda absolutorium udělit za rok 2018 či nikoli. Eh, Děkuji srdečně, Oliviere. Ano, to jsou všechno pertinentní otázky. Pro nás je to velice složitá situace. I když nejsme odpovědní za otázku harasmentu, jsme zodpovědní za finance a pro řádné nakládání s nimi v takovéto instituci. A já mám své pochybnosti, zda eh, jsme dobře vybaveni na řešení těchto otázek. Zdá se, že zatím to není příliš optimální. Joachim Kůz. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud je v této věci jasná jedna věc, tak je to to, že není jasné vůbec nic. Takže já budu velice stručný. Musíme se setkat s příslušnými osobami a pokusit se všechno vyjasnit. A poté na podzim, nebo jakmile to bude možné, až budeme mít ve věci jasněji, můžeme něco rozhodnout. Jinak je to bloudění v mlze. Děkuji za zatím odvedenou práci. Ještě ani zdaleka nejsme na konci. Bude potřeba dále zapracovat, získat větší jistotu. Ano, takže se budeme velmi záhy muset rozhodnout, eh, jakým způsobem budeme dál postupovat. Prosím všechny frakce, aby se nad tím zamysleli. Pokud budou mít frakce pocit, že z důvodu pochybení, eh, asi i ve finanční oblasti, eh, absolutorium neudělíme, protože konec konců máme okénko pouze do 8. září. Buď to vyřešíme, anebo ne. A nebo řekneme absolutorium udělíme, ale budeme to téma řešit v dalším procesu absolutoria. Takže prosím pěkně, to je potřeba se spravodajem probrat. Takže už teď o tom prosím přemýšlejte. Bohužel to okénko je velmi, velmi malé eh, a vzhledem k tomu, že máme technicky stížené možnosti, tak je to ještě všechno o to horší, ale budeme pokračovat samozřejmě. Slovo má Mikuláš Peksa. Já jsem původně chtěl gratulovat za rychlou reakci, kde, byl, kde se žádalo, aby pan Kravčík odstoupil a stáhnu svoji žádost nebo kandidaturu na předsednictví. My totiž nemůžeme dovolit, aby pře- předseda EHSV skupiny zaměstnavatelů, aby eh, čelil nějakým eh, obviněním z eh, nevhodného chování, obtěžování a tak dále. Ale vzhledem k tomu, že se ukázalo, že Kravčík odmítá odstoupit a že je stíhaný belgickými složkami činnými v trestním řízení, tak nemáme žádnou možnost. Nemůžeme udělit absolutorium. A protože skupina e, zaměstnavatelů v EHSV e, se odmítá držet našich doporučení a stále je Pravčík aktivní ve své, na své pozici a stále kandiduje na předsedu celého EHSV, i když je trestně stíhaný, tak my nemůžeme podpořit udělení absolutoria. Děkuji. Dobře, takže e, pokud vím, tak z ECR a z GUE se nehlásil nikdo. Proto dám slovo panu Gijárovi, řediteli pro lidské zdroje a finance. Prosím o stručnost, protože pak budou ještě otázky, které vám položíme a které, vám, které nám pak prosím pošlete písemně. 1. října musíme rozhodnout pozměňovací návrhy do 10. září. Doufejme, že se nám o tom absolutoriu podaří diskutovat ještě do října a rozhodneme, ale bylo by prýma, kdybyste eh, nám odpovědi na tyto otázky pak písemně mohl dát v nejbližších dnech. Prosím, pane Giáre, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Děkuji panu zpravodajovi, stejně jako ostatním členům, kteří již vystoupili. Budu hovořit stručně. Jenom bych řekl, že rádi písemně odpovíme na všechny otázky, které tady zazněly a které přijmeme. Zaměřil bych se na to nejdůležitější. A zároveň se vám pokusím smysluplně odpovědět na to, co jsem tady slyšel. V první řadě se tady hovořilo o tom článku, který vyšel včera v tisku. Já můžu vás jenom eh, vyzvat, abyste si přečetli eh, vyjádření předsedy EHSV, které bylo zveřejněno dnes ve stejném médiu, ve stejném sdělovacím prostředku a byla to reakce na tento článek. Myslím, že uvidíte, že tam je řada odpovědí na vaše otázky, které už jsou tam vlastně vyjádřeny. Co jsme v tuhle chvíli udělali po té zprávě od Olafu, je, že jsme udělali řadu důležitých kroků, a to znamená, snažili jsme se eh, dovést HSV v kontextu tohoto případu eh, k dodržování všech předpisů, také podpořit oběti, eh, implementovat všechna doporučení OLAF, abychom předešli že, tomu, aby se to opakovalo nebo něco podobného. Dále jsme navázeli na postup místních úřadů, místních složek činných v trestním řízení v souvislosti s tímto případem. Snažili jsme se být transparentní, a zapojit do toho i další instituce a orgány, to znamená komisi, ombudsmana, radu, OLAF. Snažili jsme se tak držet tedy stávajících pravidel a kromě toho si z toho odnes nějaké ponaučení udělat hloubkové zhodnocení stávajícího rámce proti obtěžování, proti harassmentu. Snažíme se tyto nástroje tedy posílit. Pokud je o rozhodnutí Byra z 9. června, která už tady byla zmíněna. Jedná se o rozhodnutí, které bylo plně implementováno v rámci EHSV. Žádný chaos nepanuje v rámci EHSV, o tom vás můžu ujistit a já jsem ředitel eh, lidských zdrojů v EHSV a ten konkrétní člen, pan Kravčík, byl skutečně zbaven všech svých úkolů, ať už jde o řídící nebo administrativní úkony a převzal je někdo jiný, ať už eh, z generálního sekretariátu nebo já. Máme jasné instrukce, které všichni znají v v tomto ohledu a já bych vás opět vyzval k tomu, abyste si přečetli vyjádření předsedy HSV, rád vám ho i přepošlu, ale najdete ho již v tisku z dnešního dne. Schromaždění HSV na plenárce 15. června zrušilo imunitu tohoto člena a rozhodlo se poskytnout právní podporu bývalému členovi HSV což už bylo předtím schváleno administrací eh, a také v rámci podpory obětí eh, z řad zaměstnanců EHSV. Pokud jde o současnou situaci, tak já bych tady připomněl, že, jak víte, členové EHSV jsou nominováni členskými státy a pak jmenováni radou. Je to proces, kde EHSV nemá velký vliv, nemá žádnou moc, a nemůže ho ovlivnit. Také je dobré pamatovat na to, že ve výsledku schromáždění EHSV na plenárním zasedání má poslední slovo při volbě předsedy. V neposlední řadě, pokud jde o tohoto seniorního vysoce postaveného člena EHSV, a jeho případ. On je stále členem EHSV je stále členem Byra, předsednictva a já už jsem tedy vysvětlil, že do toho nemůžeme nijak zasahovat, nemáme na to vliv. E, také e, uvidíte ve vyjádření předsedy, že už máme dalšího člena, který e, kandiduje na předsednictví, na post předsedy. Už předložil svoji přihlášku a to znamená, že už máme ve hře při nejmenším jedno jméno, což je důležité. Myslím si, že se to bude ještě dále vyvíjet. Asi nemůžu projít všechny otázky, které tady zazněly v tuhle chvíli, které, vyjmenovala, které vyjmenovala stínová zpravodajka. Ale, jak už jsem říkal, rád na to zareaguji písemně Jenom to chci uzavřít eh, s tím, že jsme přesvědčeni, že EHSV udělalo všechno, co bylo v jeho silách, aby se vypořádalo s tímto případem. A zároveň jsme projevili, že máme nulovou toleranci, což už jsme říkali dříve. Děkuji vám. Äh, děkuji za to, že jste přišel a že jste eh, se zúčastnil, že se účastníte diskuse. Jak říkáme, otázky vám ještě pošleme. Ještě jednou na závěr Tomáš Zdechovský, nevím, jestli je stále na příjmu a zda by chtěl něco říci. Ano, děkuji. We cannot hear you. Ale my vás bohužel neslyšíme. Now you hear me, now you... Teď už mě slyšíte. Děkuji. Rád bych řekl, že jsem velice rád, že mám tak úžasné stínové zpravodaje s tolika otázkami, kteří jsou tak aktivní. Doufám, že budeme pokračovat v diskusi s hospodářským a sociálním výborem jak na toto téma, tak na další témata, která jsou pro udělení absolutoria tak důležitá. Pan Giár eh, má naprostou pravdu v mnoha věcech, které nemůžeme ovlivnit a vlastně to není ani úkolem hospodářského a sociálního výboru. Nicméně je dobře, že jste zcela transparentní a že odpovíte na naše otázky. Pojďme v této velice důležité diskusi pokračovat. Termín pro pozměňovací návrhy je v pondělí 10. září 2020 a hlasovat o obou tématech budeme na prvním říjnovém zasedání 2020. Děkuji vám, paní předsedkyně, přeji všem vše dobré. Děkujeme, Tomáši. Poprosím kolegy a kolegyně, aby veškeré otázky poslali nám do zítřka. A my to sepíšeme a pošleme to dál, aby se to do eh, Evropského do hospodářského sociálního výboru dostalo včas. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. Vítám pana komisaře Hána, vítám pana generálního ředitele Itele, schovává se tamhle za rouškou a srdečně vítám Jana Moldra z dohledového výboru. Panu Maldrovi dlužím ještě telefonát, slibuji, že to bude co nejdříve. Posledně, když jsem eh, se mu snažila dovolat, tak jsem spadla z kola a odřela si nos, což s tím samozřejmě vůbec nesouvisí, ale doufám, že se to nebude opakovat. Eh, stručný úvod. Tady jde o restrukturalizaci OLAFu. Pro nás jako kont je OLAF velice významnou institucí. jsme poněkud ohromeni tím, že se rada staví proti velice důležitým kompetencím OLAFu. Stává se opakovaně, že členské státy neposkytují OLAFu přístup k bankovním kontům, který OLAF potřebuje. My jako KONT, chci zopakovat, stojíme zcela za OLAFem v těchto otázkách. Eh, jsme přesvědčeni, že OLAF může fungovat dobře pouze tehdy, pakliže bude mít potřebné kompetence, aby eh, věci, o kterých se domnívá z nějakých důkazů, mohl ověřovat. To lze konec konců udělat pouze tehdy, pokud se člověk dostane k těm údajům. Jak se říká, kdo hledá, najde, nebo se alespoň někam dostane. Ovšem, často se neumožňuje vůbec to hledání, což je frustrující. Pane komisaři, pro nás je velice důležité, aby i komise se postavila za OLAF co nejrozhodněji. A v rámci eh, diskuse se těšíme na to, že nám někdo řekne, jakým způsobem by se měl vyvíjet personál u OLAFu a u EPPO. Není možné, aby Olaf měl málo zaměstnanců a EPP o také málo zaměstnanců, protože pak těch úkolů na těch pár zbývajících zaměstnanců je příliš. Toto je trend rozhodně velice smotný. A já bych ráda podpořila komisaře pro rozpočet, protože práce Olafu je důležitá a jeho vybavenost prostředky je nedostačující. Když dovolíte, dodám ještě anglicky. Je zde také zástupce ústředního výboru zaměstnanců v komise, je to pan Cristiano Sebastiani, který může vystoupit kdykoliv bude chtít. Samozřejmě pakli, že zejména se objeví otázky ohledně dopadu na zaměstnance. Je zde také zastoupeno DG HR, komise, to je pan Matias Will, ředitel pro organizační rozvoj, který zodpoví otázky, pakliže se takové otázky na něj objeví. A pokud můžeme, tak bych rovnou dala slovo komisaři Hánovi. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážení poslanci, vážené poslankyně, v první řadě vás chci ujistit, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom ochránili evropské zájmy a to samozřejmě znamená silný OLAF a do budoucna eh, silné EPPO. A to samozřejmě znamená také potřebnou vybavenost personálem. Aktuálně jsme uprostřed nebo respektive mezi začátkem a prostředkem vyjednávání o víceletém finančním rámci, takže to ještě uvidíme. Každopádně vám děkuji za pozvání mezi vás dnes přijít. Budu hovořit o nedávné reorganizaci OLAFu, která vstoupila v platnost v polovině června 2020. Výzva Eh, před kterou stojí Evropa, se postupně mění a bude se měnit i nadále. V mém briefingu je napsáno, máme dobrý příklad, já nevím, jestli to je dobrý příklad, ale je to příklad eh, toho, co se stalo v letošním roce, toho, jaké výzvy před námi stojí a které bohužel jen tak nezmizí. Evropská komise se musí rychle přizpůsobovat, zejména co se týká její vnitřní organizace naše prostředky musí být strategicky nasměrovány podle našich politicko-operačních priorit. A proto se musí také náležitě měnit. V tomto duchu komise využívá svou pravomoc, aby reorganizovala svá generální ředitelství, kdy je to potřeba, a v souladu s pokyny eh, pro eh, vlastní strukturu. Reorganizace OLAFu je výsledek rozsáhlého participativního procesu OLAFu a dalších zúčastněných stran. Tyto přípravy probíhaly celý rok. V souladu se standardními procedurami bylo toto cvičení provedeno v rámci eh, velice úzké konzultace s generálním ředitelem pro lidské zdroje, přičemž DGHR spravuje rozhodovací postup pro úpravu organizačních struktur v, ve spolupráci s generálním sekretariátem a dalšími relevantními týmy. Kolegium schválilo novou organizační strukturu ORAF, OLAFu 20. května letošního roku a tato změna vstoupila v platnost, jak už zaznělo, 16. června. Je to standardní a dobře zavedená pravomoc komise, podobně jako jakékoliv jiné administrativy. Nic v tom nebylo tajného. Samozřejmě práce komise je i nadále eh, dohlížena Evropským parlamentem v souladu s jeho dohledovými pravomocemi a v souladu se závazkem komise informovat parlament o své činnosti a to pravidelně. V konkrétním případě OLAFu se parlament může účastnit hm, jakožto pozorovatel eh, konzultačního výboru pro jmenování, co se týká nově vybraného hm, zástupce generálního ředitele OLAFu. Účel této nedávné reorganizace OLAFu je maximalizovat efektivitu tohoto úřadu jak v rámci generálního ředitelství komise, tak co do jeho existence jakožto nezávislé eh, investigativní kanceláře. Všichni víme, že zdroje OLAFu jsou omezeny. To, o tom právě hovořila paní předsedkyně. A proto je zásadní předpoklad pro úspěch jakékoliv změny naší organizační struktury nákladová efektivita. Tato změna měla připravit OLAF na překonání eh, přicházejících výzeb v oblasti boje proti podvodům. Přizpůsobujeme OLAF také novým prioritám komise von der Leyenové. Implementujeme strategii proti podvodům a eh, zajišťujeme efektivní spolupráci s EPPO. Za chvilku promluví pan Itele, který bude hovořit přímo o té reorganizaci, představí vám, co je nového a jakým způsobem ty změny zlepší efektivitu celého úřadu. Tato reorganizace přišla v pravý čas, protože se připravujeme investovat mm, obrovské částky do hospodářské obnovy Evropy. A proto bude potřeba navýšit naši kolektivní činnost za účelem ochrany e, peněz veřejných daňových poplatníků jsem si jist, že v rámci nové struktury bude mít Olaf k dispozici veškeré nástroje, aby prováděl svůj mandát na ochranu rozpočtu EU, a to ještě efektivněji než předtím, a to jak prostřednictvím své investigativní, tak prostřednictvím své politické činnosti. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Commissioner. Děkuji, panu komisaři. A teď pan Vili Itala má slovo. Děkuji. Vážení členové, já vám děkuji, že jste mě dnes pozvali, abych k vám představil novou organizační strukturu OLAFu, která vstoupila v platnost 16. června 2020. Dnes budu hovořit o kontextu této reorganizace, vyzdvihnu některé důležité změny v naší struktuře a také vysvětlím, proč tyto změny povedou k tomu, že OLAF bude do budoucna silnější. Proč tedy došlo k tomu, k té organizaci? Jak všichni asi víte, OLAF vyšetřuje podvody proti rozpočtu Evropské unie, ať už jde o výdaje nebo příjmy stejně tak jako závažné přestupky ze strany zaměstnanců a členů evropských institucí. Tento mandát se nezměnil od té doby, co vznikl OLAF v roce 1999. Na druhé straně naše práce, ve které se snažíme implementovat tento mandát, se neustále vyvíjí. Podvodníci se rychle učí a jsou stále kreativnější, více než si umíme představit. Efektivně chránit evropský rozpočet znamená investovat do neustálých úprav našich postupů a nástrojů a přizpůsobovat je novým trendům a stále komplexnějším plánům na podvody. V průběhu let Evropská unie investuje kolektivní prostředky do různých e, míst podle toho, jaké máme potřeby a priority, které se neustále vyvíjí jsme vyšetřující úřad a jdeme tam, kde jsou peníze, tak říkajíc. A to znamená, že musíme umět změnit svoje zaměření podle toho, jak je potřeba. Stejně jako jakákoliv jiná organizace se učíme z vlastní zkušenosti a investujeme čas do toho, že identifikujeme, kde je třeba něco zlepšit. To často vedlo k tomu, že došlo k reorganizaci což je pravda i u jiných komisních služeb. Abych byl přesnější, došlo k osmi takovým reorganizacím v posledních 20 letech eh, za dobu, kdy OLAF funguje. Při každé takové reorganizaci byl nějaký hlavní smysl a odrážilo to vždy kontext, ve kterém se to odehrávalo. V červnu jsme přeorganizovali úřad se třemi hlavními cíly. Za prvé, Snažili jsme se, aby OLAF byl přizpůsoben budoucnosti. To v první řadě znamená, že budeme efektivně spolupracovat s úřadem EPO, s veřejným žalobcem, který, což je úřad, který bude spuštěn během letošního roku. Abychom mohli komplexním způsobem chránit evropské finanční zájmy, potřebujeme úzkou spolupráci mezi těmito dvěma úřady. Pak za druhé. Potřebovali jsme přizpůsobit práci tohoto úřadu novým prioritám komise von der Leyen. Soustředíme se na boj proti podvodům v oblasti potravinářství a životního prostředí, ale také se snažíme posílit celní unii a přispět k mechanismům právního státu, a to vše ve spojení eh, s novým rozpočtem Evropské unie. Za třetí, Snažili jsme se připravit úřad na to, aby se dokázal postavit novým výzvám, novým trendům v oblasti podvodů. A to jsou eh, nové hrozby, které vystávají i v kontextu nového financování a nových priorit financování Evropské unie. Takže se snažíme zavést novou komisní strategii proti podvodům. Byla to také příležitost maximalizovat efektivitu tohoto úřadu. Jsme nezávislý úřad pro vyšetřování, který zjišťuje podvody, ale zároveň jsme služba komise, která se snaží i o prevenci podvodu. Co je také důležité, ta organizace připravuje terén, proto abychom se stali flexibilnější, agilnější organizací. Od té doby, kdy jsem se ujal postu generálního ředitele v roce 2018 v srpnu, na mě dělá veliký dojem, jak, je, jak, jak jsou zaměstnanci odhodláni toho dosáhnout dobrých výsledků a také na mě udělali dojem tyto výsledky. Zároveň některé aspekty naší práce nám bránili naplno vytěžit svůj potenciál a potenciál svého úřadu. Od samotného, od samotného začátku byl pro mě důležitý eh, aspekt konzultace se zaměstnanci OLAFu. Měli jsme seminář pro eh, strategii se všemi zaměstnanci v květnu 2019, kde jsme projednali všechny překážky, výzvy, ale i příležitosti, na které zaměstnanci naráží v rámci svojí práce. A probrali jsme, jak se stát efektivnějším úřadem. Proběhly i další interní debaty, protože já jsem se snažil, abychom se setkávali se všemi pracovníky, ať už v rámci odboru nebo v rámci jiných prostorů. Snaží, snažili jsme se identifikovat, jak by vypadal nový OLAF, který bude odpovídat nárokům a zároveň očekáváním evropských daňových poplatníků a zaměstnanců EU. A zdá se mi, že už jsme to dosáhli. Pro mě hlavní závěr z debat se zaměstnanci bylo, že potřebujeme zlepšovat soustavnost a koordinaci mezi jednotkami, které se věnují podobným oblastem. Tady před sebou máte nový graf, nový organigram. Já to s vámi zkusím projít, jaké jsou ty hlavní změny. Jak vidíte na tomto grafu, tak politické jednotka k sobě nyní mají blíže a také mají blíže k vyšetřujícím jednotkám. To už mělo pozitivní dopad na spolupráci a také na výměnu informací mezi jednotlivými funkcemi. Bylo to v zájmu komplexnější detekce eh, podvodu. Umožnilo nám to vytěžit náš status, který je hybridní, věnuje se jak vyšetřování, tak prevenci a politické stránce boji proti podvodům a zároveň se nám daří rozlišit obě funkce našeho úřadu. Nové ředitelství pro výdaje, příjmy a mezinárodní operace, Centrum pro znalosti proti podvodům a obecné záležitosti a zároveň vznikl eh, post eh, zástupce generálního ředitele a to všechno povede k tomu, že vyšetřující jednotky budou navazovat a spolupracovat s eh, těmi legislativními a politickými jednotkami. Tím se optimalizuje naše práce a budeme maximálně efektivní. Sektor komunikace byl nyní centralizován a spadá nyní pod moji odpovědnost tím máme silnější vztahy se zainteresovanými subjekty a koherentněji komunikujeme s občany, stejně jako s tiskem a dalšími institucemi a orgány Evropské unie. Také jsme vytvořili novou pracovní skupinu nebo monitoring pracovních skupin. Tím vlastně optimalizujeme, centralizujeme a monitorujeme návaznost na naše doporučení a to, jak jsou dodržována. Povšimli jsme si, že potřebujeme totiž posílit monitoring eh, v rámci OLAFu, zejména co se týče soudních doporučení, což už bylo nadneseno několikrát v rámci parlamentu, ale také to nadnesl účetní dvůr. Tato pracovní skupina bude sbírat informace, které se budou týkat implementace všech doporučení pro OLAF a bude také analyzovat výsledky, aby se ukázalo, zda jsou naše snahy plodné. Tato reorganizace se netýkala jenom zlepšení práce a plynulosti práce. Naše nová struktura se snaží také připravit úřad na nové priority a na nový, eh, na no, nový prostor boje proti podvodům, což všechno vyplývá z toho, že vzniká nový úřad EPO a máme i novou strategii z loňského roku pro boj proti podvodům ze strany komise. Když se podíváte na ten graf, tak tam vidíte ty hlavní elementy, které se týkají této potřeby a které na ní reagují. Členské státy, které se nezapojují do EPO, nyní spadají pod jednu jednotku. OLAF bude nadále vyšetřovat v těchto zemích, tak jak to dělá do posud, ale členské státy, které se zapojily do projektu EPO, eh, padají jinam a OLAF zde bude vyšetřovat ve spolupráci právě s úřadem Evropského veřejného žalobce EPO. Abychom se koordinovali co nejlépe hned od prvního dne společně s EPO, tak na to máme styčný úřad v Lucembursku. Tam také sídlí účetní dvůr, soudní dvůr a další služby parlamentu i komise. Mít tedy zaměstnance OLAFu právě v tomto prostředí, v terénu, eh, to nám umožní nejenom spolupracovat s institucemi v Lucembursku, ale také eh, můžeme spolupracovat s místními úřady a orgány. Když vezmeme v potaz, že se úřad musí přizpůsobit, musí pracovat jinak při vyšetřování, reagovat na nové výzvy, které, jsou, které souvisí se zelenou dohodou, strategií z farmy na talíř a dalšími oblastmi, tak eh, jednotky, které dosud řešily podvody v oblasti financí ze strany příjmu, byly posíleny. Stejně jako jednotky, které se zabývaly falšováním. Například máme incidenty, které se týkaly prošlého mléčného prášku, měli jsme skandál s koňským masem a další incidenty a to všechno je potra- od oblast potravinářství a proto jsme pos- posílili kapacity věnované právě na tuto problematiku a reagujeme tak na požadavky eh, zdravotnictví a eh, ochrany zdraví našich občanů. Máme tedy zvláštní jednotku která se také týká nelegálního obchodu, zdravotnictví a životního prostředí. My už jsme byli aktivní v boji proti podvodu v oblasti potravinářství a podařilo se nám vyšetřit takové případy poměrně úspěšně a ta nová jednotka bude dělat něco obdobného, ale centralizovaněji. Budeme vycházet ze zkušeností s vyšetřováním komplexních přeshraničních případů a budeme také těžit z analytických a forenzních dovedností, které jsme si v rámci OLAFu vyvinuli v posledních letech. Už jsme se dobrali konkrétních výsledků, když jsme se snažili reagovat na nečekané výzvy, které souvisely s pandemí COVID-19. Týkalo se to ochrany zdraví našich občanů, která byla ohrožena podvodníky, kteří dováželi falešné roušky nebo další zdravotnická zařízení. A tato nová struktura nám pomůže aktivně chránit také plány na fond obnovy. Abychom podpořili svoje pracovníky v těchto změnách, tak máme i nová školení, která se zaměřují na tyto změny, kromě těch, která už byla do, dostupná pro naše nováčky. Tento balíček školení byl navržen tak, aby implementoval i reorganizaci OLAFu. Máme tam mimo jiné i zvláštní výcviky pro postupy při vyšetřování a také pro eh, zvládání eh, selekcí, nebo respektive výběru, a také zvláštní školení pro manažery eh, a doporučení při změnách a přechodech na novou strukturu. Takže v novém režimu budeme plně vybaveni k tomu, abychom chránili rozpočet Evropské unie ještě efektivněji než dříve, ať už skrze vyšetřování nebo skrze prevenční aktivity. Máme nový organigram a díky němu jsme v silnějším postavení než kdy dříve, abychom byli schopni navýšit spolupráci se svými partnery, což je zejména na EPO, ale také nezapomínejme na Europol, Eurojust a také vnitrostátní orgány. Věříme tomu, že naši partneři přijmou naši nabídku a posílí svoji spolupráci i s námi. Když vytěžíme plný potenciál naší organizace, tak se budeme schopni postavit i situaci, která souvisí s našimi prostředky. Přicházíme nyní o 45 pozic vzhledem k založení EPO a vzhledem k tomu, že se nám nezmění objem práce do příštích let, tak je to problém. Proto bych to tedy uzavřel tím, že poděkuji tomuto výboru pro rozpočtovou kontrolu, a to zejména paní předsedkyni paní Holmajer Poděkuji vám za vaši podporu v těchto důležitých otázkách a za to, že neustále zdůrazňujete ve svých rozhodnutích a vyjádřeních, že potřebujeme chránit prostředky, které má OLAF k dispozici. Děkuji vám za pozornost. Ganz herzlichen Dank. Děkuji vám, eh, milí Vile generální řediteli a připojil se Jan Muldr, který je eh, eh, předsedou výboru dohledu. Milý Jane, slyšíš nás? As well. Ano? Ve- velmi dobře. Paní eh, předsedkyně, děkuji, že jste výboru dohledu Olafu dala slovo. Já bych chtěl říci, že hned od začátku jsme byli generálním ředitelem jmenováni o úmyslech, které má, my jsme měli jakožto výbor několik zasedání a my jsme vždy informováni o tom, co se děje v OLAFu a my jsme eh, neměli žádný důvod, aby jsme spochybnili eh, jeho úmysly. Vzhledem k měnícím se okolnostem EPO, eh, jiné eh, politiky a že dojde ke reorganizaci. Eh, pokud jde o výbor dohledu, tak pokud je nový generální ředitel, tak pro nás to znamená, že musí pracovat mm, v dobrých podmínkách a myslím si, že to je nyní. Nemáme argumenty eh, proti této reorganizaci. My doufáme, že to bude fungovat dobře, ale pouze budoucnost nám to ukáže. Ale jak jsem řekl, nemáme žádný důvod pochybovat v této fázi. To je tedy stručně názor eh, výboru dohledu OLAFu.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 Doufám, že to není mnou. Mariane, pokud jste na tlačítku, tak já pak nemohu mluvit. Děkuji. Děkuji za slovo. Pane Italo, já doufám, že tato reorganizace pomůže hodně vaší práci, abyste byli efektivnější. Já si myslím, že eh, co se týče eh, současného eh, nařízení, pokud jde o OLAF, EPO a jejich vzájemnou spolupráci, tak doufáme, že vám to pomůže ve zlepšení práce OLAFu já si myslím, že úmysly parlamentu jsou velmi dobré a myslím, že nakonec se vám podaří zlepšit práci pomocí těchto návrhů. Nejenom hovořím o těch návrzích, které se týkají členských států, ale mám na mysli i ty návrhy, které hovoří o OLAFu. I když OLAF není vždy úplně spokojen s těmito návrhy. Doufám, že podpoříte práci na tomto nařízení, protože ta práce ještě není hotová. I když jsme se na minulém zasedání dohodli, ale ráda ještě svoji práci nedokončila. A jak řekl pan Mulder, tato reorganizace ukáže, zdali je to ve prospěch aktivit OLAFu v příští budoucnosti. Práce této instituce by měla být posouzena v případě toho, co vyřešíte, ale také se jedná o aktivity prevence. Protože eh, v případě toho chceme-li mm, mm, zajistit, eh, aby byly peníze Evropanů v bezpečí, tak zde je velmi důležitá prevence. Takže já očekávám více v oblasti prevence podvodů. A pokud jde o ostatní, tak brzy eh, dokončíme práci na OLAFu EPPO a doufám, že spolupráce mezi OLAFem a EPO zlepší hodně i vaše aktivity. Děkuji. Děkuji, Mariane. Já bych chtěla velmi eh, poděkovat eh, eh, panu zpravodaji za odvednou práci a také stínová zpravodajka Katerina Kiniči už je napojená, takže tady byli všichni velmi aktivní a byli velmi aktivní, takže doufám, že od rady dostaneme něco brzy a také děkuji Olafu za velmi dobrou spolupráci a také děkuji komisi. Tak dávám slovo Kateríně eh, Kiniči, která se s námi spojí ze Sicílie. Kateríno, prosím. Sí, presidente. Mi... Děkuji, paní předsedkyně. Výborně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je mi skutečně velkým potěšením vás znovu vidět a moci poslouchat vás, zpravodaje a všechny ostatní kolegy, i když na dálku. Doufejme, že se velice záhy budeme moci vidět i osobně v práci. Chtěla bych eh, poděkovat panu komisaři Hánovi a panu řediteli Italovi za jejich prezentace. Jak eh, už jste říkala vy, paní předsedkyně drahá Moniko, i já jsem přesvědčená, že v rámci efektivního boje s podvody ve finančních zájmech EU a v případech korupce je potřeba neustále provádět integraci a posilování zdrojů, které má OLAF k dispozici. Nový organigram si myslím je velice důležitý, eh, podobně jako revize nařízení o OLAFu, eh, kterou jsme viděli nedávno a i zde chtějí, eh, chci poděkovat zpravodajům a všem ostatním, kteří se na tom podíleli. Je důležité posilovat kompetence OLAFu, je velice důležité zajistit správnou koordinaci OLAFu a EPPO Jedině tak můžeme dobře čelit rizikům, která vznikají pro finanční zájmy EU. Jsou to různé nelegální interference. Kromě toho je velice důležité, a pan Itele už o tom hovořil, je potřeba provádět školení co do koordinace s ostatními orgány, zejména z členských států a s dalšími organizacemi, které se eh, účastní eh, mechanismu EPPO a i se zeměmi konec konců, které se toho mechanismu nezúčastní. Chtěla bych se zeptat na další informace, protože jsem přesvědčená o významu práce OLAFu. Bylo vytvořeno znalostní centrum proti podvodům, které má provádět analýzu a zisk, dat v oblasti podvodů. Podíváme-li se do nejbližší budoucnosti, eh, vzhledem k tomu fondu pro obnovu, EU dává k dispozici velice důležitý investiční plán, abychom překonali tuto krizi, která byla hrozná pro všechny naše země, kterou způsobil koronavirus. Nicméně u nás v zemi máme už národního komisaře pro boj s podvody proti mafii a tak dále. A e, už se oznámilo, že e, finanční prostředky na tuto oblast půjdou právě do těchto organizací. A já se chci zeptat, zda jste eh, řešili otázku účasti na podvodech e, ze strany organizovaného zločinu a financování boje proti nim. Co se týká EPPO, to je úřad, který vstoupí v platnost zahájí činnost už v listopadu. To je velice záhy a jistě si zaslouží veškerou podporu OLAFu ve veškeré činnosti. Bude potřeba zajistit eh, konstantní koordinaci. Je eh, rozhodně dobře, že jste vytvořili ten nový, eh, to, to nové oddělení v Lucemburku, které bude v kontaktu s EPPO a myslím si, že to usnadní interakci mezi oběma vašimi orgány. Doufejme, že vaše spolupráce bude co nejplodnější. A já se chci zeptat, zda v rámci té reorganizace, která byla jistě velice důležité, jste už mysleli na nějakou možnou koordinaci, například eh, ať už s novou prokurátorkou paní Kovézy, abyste eh, si vypíchli sektory, kde je riziko podvodu, řekněme, největší, Eh, případně sektory, do kterých se nejčastěji zapojují eh, organizace, eh, do, do kterých se nejvíce zapojuje organizovaný zločin. A když už hovoříme o té koordinaci s příslušnými orgány v členských státech, chci se zeptat, zda hodláte vytvářet nějaké synergie, které jsou přece tak důležité pro boj s podvody. Ještě jednou děkuji všem hostům, děkuji paní předsedkyni za možnost vystoupit k tomuto velice důležitému tématu v tento zásadní okamžik. Díky. Ganz herzlichen Dank, Katarina. Děkuji, Kateríno. A místo Martiny Tlabajové bude hovořit paní Katlin Čech. Děkuji eh, paní předsedkyně a děkujeme panu Italovi za představení eh, nového organizačního schématu. Eh, chtěla bych navázat na to, co řekla paní Holmajer. V dnešní tak těžké době je rozpočet OLAFu ohrožen škrty Kdyby tady býval eh, zůstal komisař Han, tak bych ho požádala, aby udělal, eh, co bude v jeho silách během příštích eh, vyjednávání, aby zachoval schopnost kontrolovat naše finance. Protože tak, jak řekla paní Kiniči, nyní komise Eh, vydává obrovské eh, částky peněz za mnohem eh, méně striktních podmínek. Je to správné, je to pro obnovu, ale musí se to dostat tam, kam má a proto práce OLAFu bude klíčová v budoucích dnech. Já bych měla několik dotazů pro pana Italu. Myslíte si, že restrukturalizace by mohla vést k tomu, že OLAF bude schopnější soustředit se na země, které nejsou součástí EPO a které eh, můžou být více ohroženy možnými podvody v budoucnosti? A počítá se eh, s nějakou mm, širší oblastí působnosti? A potom druhý dotaz jaký dopad může mít eh, restrukturalizace na výběr případů? Máte nějaký plán na změnu těchto postupů a potom, jak to vypadá s harmonogramy? Myslíte si, že to vyšetřování bude rychlejší nebo jaký vliv to bude mít? Každopádně já vám přeji všechno nejlepší a doufám, že budete moci pokračovat v té vynikající práci jako doposud a tento výbor je vám eh, nadále věrným partnerem. Děkuji. Eh, Katlin, eh, Michel, Rivas, doufám, že je připojení v pořádku, že to vyjde. Celui-là, Zdá se, že to funguje. Dobré odpoledne všem. Děkuji panu Italovi za prezentaci. Já mám několik dotazů, protože já velmi energicky podporuji Olaf a také pana Marinesku. Děkuji mu za jeho práci, která byla opravdu důležitá ale během prezentace organizačního schématu jste se vůbec nedotkl úlohy kontrolora. Víte, že my v Evropském parlamentu podporujeme nezávislého kontrolora a zdá se, že by to administrativně záviselo na výboru dohledu OLAFu, ale my jsme chtěli, aby mm, to bylo zcela nezávislé to znamená, aby to bylo zcela nezávislé. Takže jakou úlohu má v organizačním schématu? Nyní má více eh, pravomocí oblast eh, podvodu, podvodu v potravinářství. Je to samozřejmě velmi důležité, především v souvislosti se strategií Farm to Fork. A jaké dopady to má, pokud jde o zaměstnance. A zklamalo mě, že tam je málo věcí z oblasti fitosanitární. Pokud chceme, aby OLAF eh, dobře pracoval, tak musíme vědět, o jaké rostliny se jedná. Ve zprávě o činnosti, která se vypracovává každý rok, a je to také dotaz pro pana Muldera, nevím, do jaké míry by tam mohl být eh, seznam eh, rostlinných produktů, rostlin, protože pro poslance je zcela zásadní, jak to vypadá eh, s těmi stížnostmi tak aby se mohla řešit korupce. A proto musíme mít přístup k údajům. Ne k těm konečným zprávám, ale aspoň k té samotné povaze stížností. A o jakou korupci jde, protože pokud chceme eh, předejít eh, prevenci, tak musíme eh, dát tuto úlohu Olafu. Děkuji, Michel. Petr Savama, prosím, jako poslední. Ne, pan Kus. Prosím stručně, protože máme ještě EIB a nemůžeme to více natáhnout. Děkuji, paní předsedkyně a děkuji panu Italovi za prezentaci. Já bych chtěl využít této příležitosti a připomenout lidem, protože tady v místnosti, myslím, není nikdo, kdo byl poslancem, když tady byl předchůdce pana Itala v Olafu. Možná někdo, kdo je napojen distančně, tak možná tam je. Já si pamatuji, říká paní předsedkyně. Ano, eh, paní Monika byla eh, poslankyní, ano, tenkrát. Já chci říci, a chtěl bych využít této příležitosti a říci také oficiálně, že chci poděkovat panu Italovi a eh, vyberu slova velmi opatrně, abych neřekl nic nevhodného, že vlastně to vrátil eh, to fungování k normálu. Eh, určitě si na to někteří tedy pamatujete, jak to bylo dřív. Já vám za to děkuji. Díky této nové organizaci, co vnímáte jako hlavní problémy a výzvy, které máte? Možná kvůli organizaci, nebo úplně ne kvůli organizaci, ale tak obecně řečeno. To by pro nás eh, bylo zajímavé pro členy výboru pro rozpočtovou kontrolu. Eh, co vnímáte v té blízké budoucnosti, co by byly ty hlavní výzvy? Děkuji. A nyní pan Kus. Eh, děkuji. Ano, já bych chtěl pokračovat Eh, pane Italo, eh, tady eh, vyvstává nový problém, protože když se začalo s restrukturalizací, tak jste vlastně nevěděl, že v rámci víceletého finančního rámce budeme mít fond obnovy a že se ten rozpočet navýší 80 Započteli jste to? Myslíte si, že budete mít o 70% více případů? A jak s tím vyjdete s těmi zaměstnanci, které máte? To mi dělá velké obavy. A my ve výboru pro kontrolu musíme udělat všechno pro to, abyste byli schopni eh, zvládnout tento obrovský eh, rozpočet. Děkuji. A Nyní bych vám dala rovnou slovo. Merci, madame la présidente. J'interviens au nom du comité du, du personnel. Děkuji. Já tady zastupuji výbor zaměstnanců a naprosto souhlasím s tou poslední analýzou, která zazněla. Skutečně došlo k velké změně v rámci OLAFu. Tradičně OLAF moc nenaslouchal svým zaměstnancům. A zaměstnanci pak měli pocit, že nejsou úplně vyzýváni k tomu, aby přispívali ke zlepšování systému práce, že je nikdo nepodporuje v jejich práci, že je nikdo nepovzbozuje a že vlastně není žádná kultura, která by vedla ke změnám nebo k inovacím. A proto tedy vítáme tento participativní přístup, který se nyní spouští. Připadá nám to příkladné pro jakoukoliv organizaci i do budoucna. A líbilo by se nám, kdyby si toho ostatní i povšimli. Zaměstnanci komise často čelí různým rozkazům, změnám ze dne na den, bez žádné konzultace. A v OLAFu proběhly po celé týdny setkání a konzultace. To neznamená, že se podílíme na, přímo na managementu, ale bereme v potaz příspěvky a připomínky, které mohou zaměstnanci mít. Těžko odhadovat, kam to povede, jaký bude přínos, protože to teprve začíná. Máme výbor zaměstnanců a budeme za několik týdnů provádět průzkum spokojenosti kde potom zaměstnanci mohou vyjádřit svůj názor a se jeho výsledky vás seznámíme. Jsou ale už jasné dvě věci. A to. Ještě nemáme úplně jasná v tom, jaký je vztah mezi Olafem a EPO. Lidé v Olafu mají pocit, že to vlastně ještě není úplně spuštěno. Připomenu, že se konal seminář, kde zaznělo, že se možná cítíme trochu odstrčení stranou. To je určitě platná obava. Naše minibiro se třemi lidmi v Lucembursku to určitě dává smysl mít. Může to být užitečné, možná ne úplně efektivní, ale ukazuje to nějakou vůli spolupracovat. A to chceme zdůraznit. A potom jde o prostředky. Obáváme se, že jich nebude dost na to, abychom čelili aktuálním výzvám. Máme nové úkoly, nové zodpovědnosti, ale nedrží s tím krok financování a to je konstantní problém ve všech institucích. A teď chci na závěr ještě poděkovat vám, paní předsedkyně, za práci, kterou odvádíte, protože je to něco, co nám leží na srdci. A to je boj proti obtěžování. Pokud je o EHSV a související problémy, tak to samozřejmě proběhlo skrze vás, že kolegové byli vyslyšeni, že byla reakce na jejich stížnosti a my to chceme jenom ocenit. Olafu, ombudsmanovi, eh, děkujeme. Pokud chceme mít nulovou toleranci proti obtěžování, tak na vás záleží. Až příliš často se setkáváme s neochotou se tomu věnovat. Děkuji vám. Ganz herzlichen Dank auch äh, für Ihre Arbeit. Děkuji srdečně i za vaši práci. Zkrátka a dobře v reakci na vaši chválu chci říci, že my jsme přesvědčeni o kvalitě práce OLAFu a že je OLAF potřeba náležitě posílit, podpořit a s frustrací vnímáme snahy některých členských států OLAF oslabovat. Jsou to často právě ty, které by měly mít ty největší důvody OLAF podporovat a dávat mu více kompetencí. To je vždy velice frustrující, ale pracujeme dál, nenecháme se odradit. Teď bych možná ještě dala slovo panu generálnímu řediteli Matiasi Vilovi, Aha, ne, tak pan Itele dostane slovo. Já měl pocit, že tam ještě někdo je na seznamu, ale to byla chyba. Tam šlo o otázky. Pane eh, Vile, eh, žádné otázky na vás, ale nepadly, eh, kromě samozřejmě toho, že budete potřebovat další personál, což je tak nějak jasné. Prosím, pane Itele, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, děkuji všem za skvělé otázky. Jsou to otázky velice důležité. Pokusím se odpovědět na všechny, protože eh, často se týkají podobné věci. Ten eh, plán pro obnovu, to bude obrovská výzva pro všechny z nás. Vlastně, když jsme se do té reorganizace pouštěli, nikdo nemohl vědět, že se něco takového to blíží, ale myslím si, že teď jsme připraveni na budoucnost. Myslím si, že to je ten nejlepší postup, jak se vypořádat s těmi výzvami, které před námi stojí, protože teď jsme daleko flexibilnější. A v tom balíčku obnovy je samozřejmě důležité to, že Evropská unie musí začít důvěřovat kontrole v členských státech. Ale samozřejmě musíme mít i nějaké pravomoci, aby OLAF mohl i nadále provádět vyšetřování. Velice důležité je, že členské státy musí i nadále být i odpovědné za to, že zachovají informace, že je zachovají pro nás pakliže by byly zapotřebí ten poslední příjemce, který ty peníze dostává, když nevíme, kdo to je, tak eh, není možné zjistit eh, nic. Podobně jako v případě střetu zájmu. Pakliže peníze proudí do členských států, je důležité, aby členské státy sbíraly tyto informace a předávali je případným vyšetřovacím orgánům. Pak otázka spolupráce s EPPO. Ano, na to jsme se podívali. Aktuálně pracujeme každodenně na nějakém pracovním aranžmá. Probíhá to v dobré atmosféře. Obě strany chápou, že eh, spolupráce se teprve připravuje. Nejdůležitější je transparentní a otevřená výměna informací. Týká se to samozřejmě také Eurojustu a Europolu. Všichni pracujeme ve stejné oblasti a pak, když si nebudeme vyměňovat informace, tak nemůžeme fungovat efektivně. Můžeme mít jakékoliv struktury, ale ty nám budou k ničemu pak, že všichni nebudeme naprosto otevření výměně informací. Co se týká výběrového řízení, Máme jedno oddělení, které to všechno řeší, jde mu to velice dobře. Samozřejmě eh, nás čeká výzva, jak všechno zvládnout s EPPO, ale jsme připraveni, Tato oddělení pracuje velice profesionálně. Co se týká načasování vyjednávání, proto jsme vytvořili to místo nového zástupce generálního ředitele. Jedním z úkolů pro tuto osobu je právě řešit toto. Ale je to vždy samozřejmě otázka disponibilních prostředků, zdrojů. Přijdeme o 45 pracovních míst. Možná tady budeme mít eh, jenom jednoho vyšetřovatele, který mluví konkrétním jazykem. Pokud ten vyšetřovatel bude třeba na nemocenské tři měsíce, pak nebudeme mít nikoho, kdo by tomu danému jazyku rozuměl a pak si můžeme poradit třeba jenom z Google Translate. Takže to je, ten, to je jeden z problémů, kterým čelíme v oblasti lidských zdrojů. Padla otázka na eh, toho kontrolora. To bude místo, které bude podléhat přímo hlavnímu sekretariátu. což je výsledek kompromisu, o kterém se jednalo na třístraném jednání. Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. Možná by to mohli okomentovat kolegové. Co se týká stížností, v loňském roce jsme, myslím, měli 8 stížností a předtím 7. Takže není jich mnoho. Musím říct, že mě ten kontrolor nevadí, protože to byl eh, návrh komise mít takovéhoto kontrolora, ale myslím si, že my jsme jednou z nejvíce kontrolovaných institucí na celém světě. Eh, například účetní dvůr, eh, interní auditoři komise, výbor pro rozpočtovou kontrolu zde, ombudsman, soudní dvůr, národní soudy, dohledový výbor, a teď ještě jeden náš vlastní kontrolor, takže já si myslím, že jsme kontrolováni poměrně, poměrně důkladně. Ale v pořádku, chápu, že ty eh, pravomoci na vyšetřování jednotlivých lidí jsou něco, co musí podléhat eh, kontrole. Pan Sarvama se ptal na výzvy, kterým čelíme. Jedna, kterou jsem už zmínil, je spolupráce s EPPO, Eurojustem a Europolem. Je velice důležité, aby probíhala ta výměna informací. To vnímám jako naprosto zásadní. A potom také motivace zaměstnanců. Vzpomínám si, že jsme tady hovořili o tom, že dáme EPP o 45 míst. Před rokem se objevily zkazky, že musíme předat těch míst ještě víc. Jak ale chcete motivovat zaměstnance, když eh, oni pracují eh, ve dne v noci o víkendech? Eh, a my si nestěžujeme, odevzdáme 45 míst, ale pokud se neustále diskutuje o tom, že to bude víc, že to bude míň a tak dále, tak je velice složité zaměstnance motivovat jakkoliv. A proto si velice vážíme vaší podpory pro OLAF je velice důležité, že se dnes budu moci vrátit a informovat naše zaměstnance o tom, že máme poměrně jednomyslnou podporu pro jejich zachování. A to je velice důležité. No a pak je zde ta jedna velká výzva. Zde si velice vážím práce paní zpravodajky, Myslím si, že kompromis eh, zde je dobrý. Samozřejmě eh, kompromis je takový, že se žádné straně nelíbí všechno, ale od toho je to kompromis. A pokud rada chce teď vše eh, znovu otevírat, co se týká přístupu k bankovním kontům, tak pokud vy víte, co vlastně rada do toho úvodního ustanovení chce dát jiného, tak ehm, víte, že vám takový přístup budu moci dát eh, pouze národní příslušné správní orgány. V některých členských státech žádné takové orgány neexistují. Zatím máme jeden případ v jednom členském státu. A pokud nám daný členský stát nedá přístup k bankovním účtům, a pokud kriminální gengy budou fungovat právě v tom členském státu, tak vlastně tím, že nám nedáte tento přístup, tak vlastně vytváříte něco podobného jako daňový ráj uvnitř EU. Ale toto bude ráj pro kriminálníky, kde oni mohou klidně fungovat. A proto doufám, že se co nejstriktněji zasadíte o to, aby zůstal ten kompromis, jak byl vyjednán v třístraném jednání. To je pro nás naprosto zásadní. To, co se tady teď navrhuje, je vlastně i oproti stávající situaci krokem zpět. Doufejme, že se nám ten kompromis, kompromis z trialogu podaří zachovat. To je vše. Děkuji vám. Děkuji vám srdečně. Olaf eh, se může spolehnout na naši podporu i nadále. Velice si vážíme vaší práce. Děkujeme vám, pane generální řediteli, prosíme komisi, aby OLAF naplno podpořila, a to i v případě toho, co zaznělo úplně na konci, abychom tady ten daný členský stát co nejjemněji přesvědčili. Nesmíme zapomínat, že Evropská unie spočívá na vládě práva, na principech takzvaného právního státu. Já vám v této práci přeji i nadále vše dobré, děkujeme vám srdečně a těšíme se brzy na viděnou. Kolegové, tím se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu jednání. Poprosím akreditované eh, parlamentní asistenty, aby opustili sál a aby se odpojili od internetového sledování, protože na základě žádosti EIB nebo respektive na základě um, protestu EIB nebudou akreditovaní parlamentní asistenti připuštěni. Děkujeme vám mnohokrát, kolegové, za pochopení. A zároveň se vám tímto omlouváme.